dostávám k dalšímu bodu. Tímto bodem je zpráva pana Peleta o eh, rezervě tržní stability. Eh, pokud jde o systém obchodování s povolenkami a na dvě minuty má slovo pan zpravodaj, pan Belet. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové, Hezké odpoledne. Dneska se všichni soustředí na řeckou krizi. A všechno ostatní se tváří v tvář těmto naléhavým záležitostem odsouvá do pozadí. Nicméně oteplování klima, klimatu a země koule pokračuje a musíme něco proti němu udělat. A já si myslím, že právě rezerva tržní stability představuje velmi důležitý krok v reformě našeho eh, systému regulace emisí a eh, bez tohoto zásahu by takřka stroskotal. Eh, a to je také klíčový bod naší politiky prostřednictvím tržní, rezervy tržní stability musíme eh, tedy vytvořit nové podmínky, pokud jde o snižování emisí. Musíme se postarat o to, že do roku 2030 eh, bude produkováno o 40 méně emisí oxidu uhličitého a to je tedy také naše vyjednávací pozice na klimatické konferenci, která se bude konat koncem tohoto roku v Paříži. Díky eh, tomuto postoji budeme, bude naše pozice posílena. Tato zpráva dokazuje, že chceme být nositeli velmi ambiciozní klimatické politiky, eh, která bude přispívat k hospodářskému růstu a k zaměstnanosti. Chceme investovat do nízkouhlíkových technologií, ale zároveň eh, si musíme uvědomit, že v některých věcech v některých ohledech ještě neexistují jedno, eh, jednoznačná pravidla a proto hrozí únik uhlíku do třetích zemí. Tam, kde ta pravidla tak přísná nejsou. Zástupci těchto odvětví nesmí být trestáni za tuto situaci. My chceme větší hospodářský růst, což eh, samozřejmě překládá vyšší investice. Často se v této souvislosti poukazuje na to, že i velká, velké výjimky, rozsáhlé výjimky jsou součástí eh, těchto pravidel. Jsou zvýhodněny eh, ty státy, které mají menší než průměrný hrubý domácí důchod. Energetické podniky mohou v těchto zemích i nadále eh, získávat povolenky zdarma a kromě toho se vytváří zvláštní fond ve výši 2 miliard, které, který bude určen právě těmto zemím a kromě toho bude fungovat mechanismus solidarity, díky němuž budou um, prostředky investovány právě do zemí, které dosahují méně než 90 hrubého domácího důchodu. Pan, Kaněte, pan komisař Kaněte bude příští týden předkládat nový návrh reformy ETS a při této příležitosti tedy budou představena i pravidla týkající se podpory nízkouhlíkových technologií a já doufám, že se nám podaří najít eh, vyvážený vyvážené řešení. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji i panu generálnímu řediteli, děkuji také lotyšskému předsednictví, které tu bohužel není eh, zastoupeno. Děkuji především panu velvyslanci za lotyšské předsednictví, děkuji panu Grotemu, panu Gerbrandovi, panu Eichhautovi a celému týmu za výtečnou spolupráci. Děkuji také výboru Envy a jeho předsedovi panu La Via. Děkuji panu Tajánovi za výtečnou spolupráci a za eh, širokou podporu, protože bez ní bychom eh, toho nedosáhli. Děkuji. Energy, předám slovo panu Kanětemu jako komisaři. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, paní poslankyně, paní poslanci, je pro mne potěšení mohl před vás předstoupit v rámci diskuse o e, této rezervě tržní stability. E, Evropská, e, Evropský parlament ví, že toto, tato rezerva tržní stability by se stalo součástí celého balíčku obchodování s emisemi, což je boj proti klimatickým změnám. Jistě v minulých minulých letech se trh s emisními povolenkami eh, změnil, protože jsme se snažili, aby se podpořily nízkouhlíkové technologie a investice do nich a nebyly dostatečně efektivní. A proto předkládáme tento nový návrh, abychom situaci zlepšili, aby se zlepšil celý systém ETS a eh, aby E, došlo k lepšímu dosažení našich cílů k dlouhodobému snižování emisí. Tato rezerva tržní stability zajistí, abychom nestraceli příležitost pro provozování efektivní politiky pro snižování skleníkových plynů. Chci poděkovat panu Beletovi a panu Tajánimu, stejně tak jako stínovým zpravodajům ze všech politických skupin. Dosažený kompromis znamená dobré řešení zapojení všech důležitých prvků které bude zohledňovat rezerva tržní stability. Původní návrh komise navrhoval rok 2021. Během diskuse celá řada poslanců si přála, aby eh, toto datum bylo přiloženo již na rok 2019. Zároveň Eh, se připomínky týkaly rezervy tržní stability tak, aby od roku 2014 do roku 2016 byly už, byla už zrealizována řada aspektů a nikoliv až v roce 2020 chceme také zamezit volatilitě a riziko tohoto systému. Jeden z nejdůležitějších prvků se odráží v dosaženém kompromisu. Rámec revize systému pro snižování emisí a obchodování s nimi by se mělo využívat pro povzbuzování investic do nízkouhlíkových technologií. Tato dohodě, dohoda také zohledňuje riziko uniku uhlíku ve velkých průmyslových podniků. Myslím si, že rámec revize tohoto systému ETS zohlednil všechny důležité aspekty a proto je tak důležitá tato rezerva tržní stability. Chceme tím posílit ETS do budoucnosti. Myslím si, že kompromisní text je velice dobrý a umožní nám soustředit se na období 2020 a 2030. V minulém roce jsem se zavázal v parlamentu, že se budu energetickému po roce 2030 a Konkrétní návrh předložím co možná nejdříve, jenom jakmile se dohodne tato rezerva tržní stability a bude schválena. Mým záměrem je mm, v červenci eh, již pracovat na eh, těchto změnách v rámci realizací závěru Rady z podzimu roku 2014 chceme dosáhnout energetické politiky, která by zohledňovala změny klimatu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. Pane Tajany, eh, za Výbor ITRE, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Chci poděkovat především zpravodaji Beletovi za vynikající práci, kterou vykonal a proto abychom dostali dohody o tomto eh, dosie. Děkuji také panu komisaři. Konečně se nám podařilo dojít vyváženého textu pro životní prostředí i pro průmyslovou politiku. Zavedli jsme důležitá opatření, která budou umožňovat začlenění dodatečných výdajů z legislativy o klimatu. Eh, podívejme se například na carbon leakage a na fond pro inovace kam půjde 50 milionů kvót na emise CO2. Toto skloubení boje proti klimatickým změnám a průmyslové politiky se systémem ETS je zapotřebí. Proto potřebujeme dobrý kompromis, zejména ve dvou věcech. Takže podíváme-li se do budoucnosti, měli bychom se věnovat především dohodě o množství povolenek pro průmysl a také kompenzaci nákladů eh, na snižování CO2. Já si přeji, aby se nesnižovaly ty povolenky, musíme chránit náš průmysl, protože je taky nebezpečí delokalizace. Co se týče nepřímých nákladů, potřebujeme harmonizované řešení na evropské úrovni. Stávající systém nefunguje a zapotřebí, aby zde nebyly negativní dopady na evropský průmysl. A chci uzavřít tím, že si přeji, aby komise tato upozornění měla na paměti ohledně obchodování s povolenkami. Samozřejmě musíme dosáhnout cíle 40 snižování skleníkových plynů do roku 2030, ale současně musíme mít také na paměti, že je tu další cíl. Je zapotřebí, aby výroba generovala alespoň 20 HDP, protože bez průmyslu není práce. Děkuji. Pan Lízer, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně, pane komisaři, děkuji panu Beletovi, panu zpravodaji, ale také panu předsedovi eh, výboru Lavia a všem dalším, kteří se na této zprávě podíleli. EPP bude s touto zprávou zítra souhlasit, bude hlasovat pro, protože si myslím, že je to dobrý návrh paní komisařky Hedegaard, který tady byl na stole a který e, jsme e, tady díky nástupci panu Kanětemu ještě vylepšili. E, návrh ještě lepší než to, co bylo původně a to, co navrhla komise, jsme zase ještě vylepšili my. Ti, kteří návrh kritizují, říkají, že to nestačí. Eh, důležité je, že oproti původnímu návrhu ty povolenky, které byly původně úplně vyňaty, jsou eh, tedy trvalé uloženy do rezervy a že ty povolenky, které do roku 2020 nebudou rozděleny, že se také dostanou do rezervy. Eh, tržní stability. Já si myslím, že to samo o sobě je velmi ambiciozní postup z hlediska ochrany klimatu, díky tomu tedy může začít obchodování s povolenkami opět fungovat. Na druhé straně, a zatím naprosto jasně stojím, jsme provedli zpřesnění, které vede k tomu, že se nám podaří snad eh, bránit únikům uhlíku. Nechceme, aby průmysl eh, byl přesouván jinám, ale chceme, aby tedy se přiklonil k inovativním nízkouhlíkovým technologiím. K tomu slouží benchmarking, eh, který jsme navzdory odporu prosadili. My jsme tedy jako parlament eh, se postarali o to, abychom průmyslovým podnikům eh, pomohli. Já prosím průmysl, aby tu nataženou ruku, tu pomocnou ruku přijal a aby tyto ambiciozní návrhy nezamítal. Já si myslím, že je to tedy dobrá cesta a doufám, že návrh komise, který přijde příští týden, půjde podobným směrem. Je potřeba, abychom tedy vytvořili ambiciozní cíle pro podnik, průmyslové podniky a pokud se nám to podaří, tak budeme dobrým příkladem pro zbytek světa. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Grote na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři Milí Ivo, byla to výborná spolupráce. Musím říci, že parlament tady konal s velkou odpovědností při projednávání tak významného tématu, protože ETS díky rezervě tržní stability, e, kterou chceme odhlasovat, naše frakce bude také hlasovat pro, může pomoci k tomu, aby ETS konečně vydechl a mohl dýchat a mohl také reagovat na změny trhu. Dříve ten systém byl statický a proto teď ETS díky rezervě tržní stability konečně bude moci reagovat na realitu 1,5 miliard povolenek bude vyňata z trhu a dostane se do této rezervy, protože tento přebytek nám tady způsobuje teď potíže a myslím si, že tím eh, dosáhneme snižování CO2 eh, a přispějeme k povzbuzování investorů pro nízkouhlíkové technologie. To bude dobrý rámec pro ty, kteří chtějí investovat. A domnívám se, že tím přispějeme ke stabilnímu právnímu rámci a kromě toho vyšleme signál ostatnímu světu i v souvislosti eh, s konferencí o boji proti klimatickým změnám. Jak už právě řekl kolega Tajány, že společně s ochranou klimatu a ochranou životního prostředí můžeme spojit eh, průmysl. Jedno nevylučuje druhé. Já se tady opakuji. Já si myslím, že jsme konali s velkou odpovědností a uvedli jsme to vchod pro naší frakci. Je důležitý eh, dosažený kompromis a proto se nemusíme stydět za to, že budeme zítra hlasovat velice hrdě pro tuto zprávu v zájmu politiky ochrany klimatu a v zájmu zlepšení systému ETS. Čekáme na váš návrh, pane komisaři, doufáme, že bude ještě předložen, před koncem léta. Já už jsem na závěrečném zasedání se na to ptala. Bylo mi řečeno, že to bude před prázdninami. A když jsem se ptal, který rok, bylo mi řečeno 2015, takže to by mělo být teď. Kolegové, prosím, snažte se udržovat řečnický čas. Pan Duncan, dvě minuty, prosím. Uh, Paní předsedající, mnohokrát děkuji. ETS po nějakou dobu bylo jednou z hlavních politik nicméně eh, neměla velký vítr do platech, eh, do pla, plachet. Chci poděkovat panu Beletovi, ale my se snažíme reformovat to, co nefungovalo, ale je to důležitá politika. Naší výzvou je, jak dosáhnout kompromisu a to není snadné. Byla tomu věnována velká pozornost nejen v parlamentu, ale v politických skupinách a myslím, že 2019 je správné datum. Také si uvědomuju výzvu týkající se nealokovaných povolenek, kterých je mnoho. A ty byly odloženy e, stranou. A bez tohoto kroku by ten systém nefungoval. E, také je tu další fáze, do které se musíme pustit a kde opět nás čeká závažná otázka funkčnosti systému. ETS má být e, funkční a měli bychom tedy se podívat, jak to či porovnatelná schémata a systémy fungují jinde po světě. E, nicméně, e, pokud budeme zatěžovat velké emitenty, může to mít negativní efekty, jako je unikání uhlíku. A byl bych nerad, abychom zajistili snížení emisí prostě tím, že některý průmysl, který je důležitý pro nás, bude někde jinde. A my, myslím, dosáhneme hm, značného pokroku, pokud začneme mít funkční systém ETS. Takže se těším na zítřejší hlasování. Myslím, že bychom měli tento text podpořit jako důležitý krok vpřed, ale není dostačující. Musíme jít ještě dalekou cestu, pokud chceme vyřešit výzvy, kterými zapotřebí čelit. Děkuji vám. Dvě minuty, pan Faria. Paní předsedající, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, Chci poděkovat kolegu, eh, Bele, kolegovi Beletovi a Laviovi a Gebrandimu eh, za odvedenou práci na tomto dokumentu. ETS je zásadní nástroj pro emise působící klimatické změny. Je nezbytné, aby e, tento nástroj mohl využít úsilí, e, které by e, měl provádět. A situace na trhu neumožňovala správný postup pro snižování emisí. A my potřebujeme čistit eh, ekonomiku, nicméně potřebujeme také vyvážené řešení eh, v tomto dokumentu legislativním. A právě tento text nám umožní větší eh, jistotu, větší výhled do budoucnosti, větší výhled do roku 2020 by Fond pro inovace, pro rozvoj technologií eh, s nízkým obsahem uhlíku měl takto pomáhat. Takto bychom měli budovat budoucnost prostřednictvím investic do technologií už dnes. Tento systém by měl začít fungovat před rokem 2021, už na začátku roku 2019. Planeta nám děkuje, kolegové, a bude dobře, aby tato eh, rezerva tržní stability obsahovala ony odložené povolenky, aby nemohly způsobit pád tržních cen u povolenek. Zítra podpoříme tento návrh. Je to také signál vůči našim vnějším partnerům, že nadále bojujeme proti klimatickým změnám a bereme to seriózně. Pane komisaři, nesmíme zapomínat na to, že je zapotřebí dosáhnout naléhavě Eh, závazných cílů o snižování emisí. Nezapomínáme na to v Paříži. My máme úkol a zodpovědnost tento proces vést, my jako Evropané. Takže na závěr vám chci ještě jednou poděkovat za vaši plnou ochotu dosáhnout kompromisu. Děkuji. Jste ochoten přijmout eh, modrou kartu od kolegy Ferrery? Prosím, 30 sekund. Muito obrigado, Sr. Paní předsedkyně, děkuji vám. Chtěl jsem se pana Farii zeptat, jestli skutečně považuje trh s emisemi CO2 za nejdůležitější nástroj v oblasti klimatické eh, politiky. Já si myslím, že takto účinný názor to není. Eh, mohl by mi uvést příklady? Eh, zatím jsme nedosáhli kýžené úrovně cen. To znamená, že bych se rád zeptal, jestli eh, trh z CO2 nějak přispěl eh, k omezování emisí a jestli tedy by mohl pan kolega uvést příklady. Eh, omlouvám se, měl jste 30 sekund. A nyní odpověď. Děkuji za, odpo- za otázku. Extrémní levice se k tomuto nástroji vždycky vyjadřuje podobným způsobem. Je to podle mého názoru skutečně důležitý nástroj v boji proti klimatickým změnám. Já osobně nevidím jinou možnost, jak postupovat. To znamená, že se budu i nadále zasazovat o to, abychom tento nástroj používali. A, abychom tedy jeho prostřednictvím snižovali emise CO2. Děkuji. Paní Kilonen, prosím arvoisa puhemies hyvät kollegat lämpimät kiitokset esittelijälle. Ja... Děkuji vám. A chci poděkovat také zpravodaji a kolegům. Mám smíšené pocity. Ocitáme se v situaci, kdy ekonomické eh, ekonomická recese nás vede do této situace. Tento eh, systém ETS nefungoval tak dobře, jak by mohl. A my se snažíme systém ETS nějakým způsobem vylepšit. Možná, že to řešení není ideální, ale je to možný krok vpřed. A proto jsem připravena hlasovat pro tento návrh, protože jsem realistická a jsem také optimistka. A raději bych spravila věc, nad kterou jsme strávili eh, hodně času, než abych snila o něčem novém. V naší politické skupině mnoho poslanců si nemyslí, že tímto způsobem zachráníme eh, systém ETS. Ale já doufám, že tímto celá diskuze nekončí, se je přerušena. Minuta a půl, pan Eckhout. Děkuji, paní předsedající. Především bych chtěl poděkovat Ivo Beletovi za vynikající dobrou práci. Všichni víme, jak obtížné je dosáhnout kompromisu u ETS. Eh, vždycky eh, o tom diskutujeme všude na plánním zasedání i jinde, ale většinou nedosáhneme kompromisu. Ale vám se to podařilo. A myslím, že si za to zasloužíte aplaus. Také děkuji za vynikající spolupráci. My jako zelení vždycky můžeme podpořit takovýto kompromis a budeme hlasovat pro, protože jsme přesvědčeni, že se jedná o zlepšení toho, co máme. Ale ta práce teprve začíná, protože teď tu máme eh, mechanismus stability, ale je tu obrovský převis eh, povolenek na trhu, takže co budeme dělat dlouhodobě ohledně ETS? To jsou eh, záležitosti, které musí komise řešit. Doufáme, že to přinese ve svém návodu příští týden, protože Vždycky víme, že to trvá poněkud déle, než se očekává, ale mm, máme jeden dotaz na pana Kaněteho na komisi. My čteme zprávy, že vy už více-méně měníte jeden z těch návrhů, který byl tak úspěšný. Neboli ty nealokované e, povolenky by šly do rezervy, ale vy teď podle toho nového návrhu chcete použít 150 milionů těchto povolenek pro novou rezervu takže by se snížila ta ambice do roku 2030 už. Takže, si, eh, takže já teď doufám, že jsem to četl špatně a eh, eh, vy to myslíte jinak, protože jinak by se prošlo to, co my si přejeme a to, aby se začalo co možná nejdříve, aby ty povolenky šly do rezervy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Paní Evi, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Toto je druhý pokus eh, opravit nástroj, který nefunguje, systém ETS. To je systém vycházející z nerozumného předpokladu, že prostřednictvím trhu lze provozovat seriózní, efektivní klimatické politiky. Když vidíme realitu, ten stávající systém nepozbudil podniky, aby investovali do nových technologií a navíc ETS sebou nese celou řadu vedlejších katastrofálních dopadů. Spekulace finanční na ETS, Eh, broukři se obohatili na úkor životního prostředí. Potom tu jsou podvody, protože tento systém napomáhá eh, daňovým únikům. Zhruba 5 miliard eur. Tento trh je eh, natolik neurovnaný, že účetní dvůr už se tímto zabýval a to proto, že tu je nehmatatelná povaha těchto povolenek. Zapomíná se na lidská práva, zapomíná se na mnoho dalších práv. Dokonce i papež žádá finanční svět, aby více pozornosti věnoval lidským rozměrům než finančním záležitostem. Děkuji, paní Dornano. Merci, madame la vice-présidente Děkuji mnohokrát, paní místo předsedkyně. Evropská unie chtěla ukázat svou angažovanost a respektovat návrhy Kyotského protokolu. A tím, že by se zrealizoval trh pro ETS. Tento mechanismus měl umožnit progresivní navyšování cenu uhlíku a tím přispět transformaci naší ekonomie. Bohužel e, ustanovení protiřečilo realitě a přitom ceny se rozplynuly. Vytvoření rezervy tržní stability nepomůže tomuto systému, který nepřispěl k vylepšení trhu. E, zavedení systému ITS znamenalo, že evropské státy již vyvinuly velké snahy v Evropské unii, zatímco rozvojové země znečišťuje stále více a systém, kiotský systém stroskotává eh, a náš průmysl nese důsledky. Drazí kolegové, toto jsou jenom spleteniny technokratů. I think there's a blue card, please. Myslím, že je tu na vás modrá karta. Přijmete ji? Od pana Ferrera? Madam? Madam, sorry. Uh, přijmete modrou kartu, madam? Omlouvám se. Dobře, takže máte 30 sekund. Děkuji. Mám otázku na kolegyni. Eh, nemyslíte si, že to, co chceme dosáhnout tímto systémem, je, aby to celé fungovalo? Víme, že to nefungovalo dobře, tak se to snažíme nějak napravit. A když porovnáme například eh, váš průmysl u vás doma se švédským, tak ten švédský průmysl je čistší, efektivnější a konkurenceschopnější. A navíc z ETS a MSR, tu máme docela velké daně na CO2. Děkuji vám. 30 vteřin, paní kolegyně. Ano, ale eh, jak hájet systém, který, když vidíme, že Čína tak znečišťuje svět i USA, to znamená, že my si tady dáváme závazné cíle. To je bod pro náš průmysl. My se dostáváme do nevýhody a to je důvod, proč bychom měli být realisté i z ekologického hlediska. Thank you. Děkuji. A nyní pan Balco na minutu. Prosím. Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Pokud jde o systém ETS, tak jeho původním cílem byla co možná největší účinnost při dosahování cílů. Cíle, které jsme si stanovili na rok 2020, se tedy budeme snažit plnit právě díky tomuto nástroji. Musíme si ale uvědomit, že Evropa zodpovídá pouze za 9 celosvětových emisí a pouze 9 emisí může ovlivnit. A ty podniky, které přijali inovace, které se pustily do inovací, ale přesto nebyly nejlepší, jsou zavírány. A e, mnoho lidí, desetitisíce lidí, tak přijde o eh, pracovní místa a musíme dovážet ocel. Je to skutečně to, co chceme? Děkuji. Mr. Lavia. Děkuji a nyní pan Lavia. Zidente. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, také bych chtěl říci pane ministře, protože oni také výrazně přispěli dosažení této dohody. Myslím, že je vhodné zde v plenárním sále poděkovat kolegovi Beletovi, všem koordinátorům ze všech politických skupin i předsednictví rady, protože odvedli eh, velkou práci na nejlepší možné dohodě v tomto kontextu. Slyšel jsem někoho, že kritizuje systém ETS. Všichni jsme věděli, že ETS není dokonalý systém, že zapotřebí jej revidovat. Toto je ale revize systému. Rezerva eh, trhu vede k tomu, aby hodnota CO2 byla na eh, přijatelné úrovni a aby současně byl stimulován průmyslový systém k udržitelnosti a ke snižování emisí. Dnes hovoříme o Eh, rezervě tržní stability a já doufám, že zítra tento systém bude potvrzen a podpořen všemi politickými skupinami a hovoříme tedy o revizi tohoto systému ETS. Jsme přesvědčeni, že dodržíte své závazky a je zapotřebí poděk- mm, poskytnout COP21 v Paříži jasný signál, že Evropská unie chce být nadále ve vedoucím postavení v boji proti klimatickým změnám potřebujeme prokázat silnou vůli pro udržitelnost našeho průmyslového systému. Děkuji. Děkuji vám minuta a půl, paní Griffin. Thank you, President. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský ETS je klíčovým prvkem evropské politiky pro boj proti klimatickým změnám a e, snažíme se tedy tím řešit 45 emisí CO2. Nicméně současný systém ETS má nedostatky, neřeší problémy e, a Podniky tak mohou emitovat emise CO2. Proto je velmi důležité, abychom přijali kroky, tak abychom systém ETS vylepšili, abychom kontrolovali emise, abychom podporovali investice do technologií, které jsou nízkouhlíkové. Potřebujeme stabilitu, předvídatelnost v evropském systému ETS, tak abychom dosáhli našich cílů v oblasti boje proti klimatu, ale abychom také poskytli větší stabilitu podnikům. Domnívám se, že rezervace Iniciativa tržní stability je správným nástrojem, díky němuž dosáhneme stabilitu na trhu. E, pozicí SAD e, bylo to, že tady zavedení tohoto e, nástroje, této rezervy, budeme podporovat co možná nejdříve tak abychom eh, tedy mohli povolenky stahovat, eh, když jich bude mnoho a naopak uvádět opět na trh, až jich bude eh, málo. Díky tomu budeme lépe plnit naše klimatické cíle. Potřebujeme vyvážený systém, který podnikům umožní přechod k udržitelné a zelené ekonomice, která v Evropě bude vytvářet model pro další regiony a země. My, co by Evropané, to dlužíme našim občanům, a e, podnikům a také budoucím generacím. Děkuji. Děkuji. E, přijímáte e, modrou kartu? Yes. Ano. 30 seconds, please. Máte 30 sekund, prosím. Já nezgadzam se s tou argumentací, už musíme... Nesouhlasím s argumentací, že by poplatky za emise měly být co možná nejvyšší. Protože jsou země, které eh, mají ekonomiku postavenou na uhlí. A pokud eh, si toto myslíte, jak budete kompenzovat tradiční uhelné ekonomiky, jako, jakou solidaritou, co od vás můžeme očekávat? Prosím, máte slovo na 30 vteřin. Děkuji vám, paní předsedající. Já reprezentuji severozápad Anglie a jak kolegové vědí, doly byly nesmírně důležité v mém regionu a také technologie průmysl, které chceme chránit prostřednictvím modernizace systému ETS a Eh, MSR prostřednictvím Fondu pro modernizaci, prostřednictvím spolupráce s dalšími státy, abychom zajistili, že tato iniciativa bude chránit klima a podporovat obnovitelné zdroje a také chránit naše průmysly. Děkuji. A nyní minuta pro paní Višněvskou. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Pane komisaři, kolegové, Já jsem proti eh, rezervě tržní stability. A to zásadně, protože to je věc, která staví na právním základě, který je špatný. Mělo by to být schvalováno jednohlasně v radě. Může to být eh, velice škodlivé pro naší zemi a pro obyvatele naší země Německo, eh, eh, Lucembursko a další země mají vysoké emise na osobu. A rezerva tržní stability mm, stihne eh, silně polské obyvatele kvůli naší struktuře průmyslové. A to znamená, že náklady budou disproporční vůči užitku. Já jsem silně proti takovému to umělému kontrolování řízení cen. Emise a jejich povolenky jsou levné kvůli ekonomické ceně z žádného jiného důvodu. Přijmete modrou kartu od pana Canyho? Samozřejmě. Pan Cany má slovo. Yes, sorry, you have the floor for your... Máte slovo. No. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem poslouchal a teď mě napadá, existuje nějaké vysvětlení pro to, že někdo se brání proti něčemu a sice proti tomu, že eh, tady eh, považujeme zcela závažné aspekty významné pro trh. Celá Evropa se chce přizpůsobovat nové realitě. Vidíme tady, nutnost vytvořit rámec. Nevidíme žádné cesty. Dnes ehm, na to pohlížíme tak, že v souladu s předpisy ze smluv má každá země Evropské unie právo rozhodnout se sama, co bude v jeho v jejím energetickém mixu. Ehm, Uvažuji Podívejte se na specifikum polského průmyslu a průmyslu těžby surovin. Navrhovaná opatření zvětší distanci a rozdíl mezi velkými a malými zeměmi. Děkuji, pan Fedele, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych vyjádřil svoji vděčnost panu Gerbrandovi Eh, který tu bohužel nemůže být. Děkuji také eh, panu zpravodaji Beletovi. Podařilo se mu dobře sladit eh, protikladné politické návrhy a vytvořit kompromis. Vím, že bych chtěl jít ještě dál a bylo velmi těžké vytvořit tu kompromisní pozici je Podařilo se nám tady velký politický úspěch eh, při vytváření kompromisu. Někteří kolegové říkali, že to je eh, nemožné, že eh, tedy podniky nebudou mít možnost vyrábět, ale já si myslím, že máme v, podniku, v Evropě silné podniky. Pojďme se podívat, jak to vypadá v Číně nebo ve Spojených státech.

Musím říci, že i já jsem byl velmi zoufalý, když jsem viděl, jak funguje systém ETS v Evropě. Byl to systém, který tedy fungoval na evropské úrovni a k dispozici eh, ho měly členské státy, nicméně to nefungovalo a my se musíme zamyslet nad tím, v čem byla chyba, proto mám velkou radost, že jsem tedy byl stínovým zpravodajem eh, ve výboru pro průmysl a že se nám podařilo dosáhnout kompromisu a učinit důležitý krok směrem před ten návrh, který předložila komise byl poměrně slabý a proto mám velkou radost, že se nám podařilo eh, domluvit na naší pozici a že se nám tedy podařilo učinit další krok směrem vpřed. Eh, zároveň nesmíme zapomínat na to, že to není dostatečné, že ten systém takto fungovat nebude, že je potřeba přijmout ještě další kroky a doufám, že pan Kaněta a komise eh, v blízké době přijmout ještě další kroky, tak aby Evropská unie mohla převzít odpovědnost na tomto poli. Děkuji a Byla tu modrá karta, ale dáma, ta dáma již hovořila, vzhledem k nedostatku času tedy dám slovo na minutu paní Reid. Prosím. Madam President. Paní předsedající, zpravodaj podporuje návrh komise zavést rezervu tržní stability na základě eh, reformy toho, že fluktuace trhu přivede stabilitu evropskému průmyslu. Takovýto mechanismus jako ETS a odkládání povolenek stranou a e, tržní rezerva jsou hlavním důvodem ochuzení našeho průmyslu. Takto vyšleme signál trhu, že e, se e, tento systém ukázal být nefunkční. Nefunguje dále ETS a komise navrhnuje, aby vznikla rezerva tržní stability, ale mnozí si neuvědomují, že tržní mechanismus vyžaduje regulační e, zásahy, což je v podstatě e, věc, která nemůže takto fungovat. Bude takto docházet e, k odchodu průmyslu do zahraničí a ke ztrátě pracovních míst. A to my si nepřejeme. Děkuji. Ohledně modrých karet, kolegové, dám slovo těm, kdo ještě nehovořili při této příležitosti žádným způsobem. Paní Kulinka, já myslím, že budete ještě hovořit. Takže se omlouvám, teď nedostanete slovo, až později. Nyní bude hovořit pan Štuge. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie eh, vždycky přitahuje neúspěch, řecká krize, migrační problémy a teď ETS. ETS nikdy nefungoval, nefunguje dnes a nebude fungovat ani v budoucnosti. A kdo se s něj? to jsou čínské společnosti a společnosti z, dálkého z dálného východu. Evropská unie se sama eh, zneschopňuje v konkurenčním boji, eh, protože tyto předpisy eh, budou znamenat, že vše bude tak drahé, že se bude automaticky přecházet ke, ke společnostem ve třetím světě mm, A teď například existují snahy o to, aby se e, poškodilo e, letiště v Amsterdamu. E, když se chtějí snižovat emise CO2, musí se dělat jiné věci. Děkuji, pán Fronsulica má modrou kartu. Souhlasíte s modrou kartou? Odpovíte na otázku? Pane Štugere, prosím, máte slovo 30 vteřin. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Pan Štuge řekl něco o tom, že celková e, možnost povolenek vedla k destabilizaci systému. Vy si myslíte, pane Štugere, že vytvoření rezervy tržní stability stabilizuje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 Jediná věc, kterou jsem řekl, je to, že všechny myšlenky, které nás mohou v této souvislosti napadnout, vedou pouze k destabilizaci. Je to vidět eh, i v Evropě na eh, příkladu imigrantů, uprchlické krize. Vždycky, když se Evropská unie do něčeho zapojí, tak to vede k neúspěchu a situace je stále horší. A eh, měli bychom si to konečně uvědomit. Děkuji a slovo má paní Grostet. Minutu a půl, prosím. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Já bych ráda poblahopřála zpravodaji Ivovi Beletovi k tomu, že dosal této dohody za poslední měsíce se všech, co spolupracovali ohledně této rezervy tržní stability pro ETS, že zapotřebí podporovat firmy, aby investovali do nízkouhlíkových technologií a to všechno Eh, s tím, že mají současně zůstat konkurenceschopní. Tato rezerva, jak je dnes navržena, zbuzuje některé obavy u eh, odvětví, které jsou exponovány vůči eh, uhlí jako zdroji. Chci to říci panu komisaři, že velice bděle tuto situaci sledujeme protože se tedy reviduje ehm, směrnice o ETS. Vy budete zítra ehm, příští týden publikovat výsledky. Některé podniky totiž eh, provedly obrovské úsilí a snížily Eh, za poslední léta na plnou své emise a víme, že už dál to prostě nejde, protože ty technologie neexistují, protože eh, všechna úsilí už byla vykonána. Ano, můžeme více ambicí, ale pokud to budeme vyžadovat, tím je uvedeme do velkých eh, problémů, zejména v ocelářském průmyslu. Takže my si přejeme inovaci za EPP, chceme obchodování na burze ohledně těchto povolenek, ale zatím eh, chceme, aby byl alespoň tento způsob podpory z eh, moderních technologií. Děkuji paní Dali, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala zpravodaji a stínovým zpravodajům kteří se touto zprávou zabývali. Jsem matkou malého chlapce a byla bych velmi ráda, kdyby můj syn vyrůstal ve zdravém čistém prostředí a kdyby zároveň měl možnost eh, nalézt eh, dobré zaměstnání. Je to tedy eh, rovnováha, o kterou se v Evropské unii musíme snažit. Před deseti lety Evropská unie vytvořila tento systém a byl považován za nejdůležitější nástroj pro boj proti klimatickým změnám. Nicméně současné použití toho systému nevede ke kýženým změnám. Potřebujeme eh, tady tu situaci zlepšit, byť byla z části způsobena finanční krizí ETS eh, neposkytoval silný cenový poput, tak aby eh, se stal pobídkou pro investice do nízkouhlíkových a čistých technologií. Eh, evropský eh, systém ETS tady nefunguje, musíme ho napravit, opravit a aby to bylo možné, potřebujeme co možná nejrychleji aplikovat rezervu tržní stability eh, ne, nejpozději v roce 2019. Tato rezerva tržní stability by skutečně měla poskytnout stabilitu, zabránit cenové volatilitě, měla by vyslat jasný signál směrem k trhům a měla by pod, umožnit podnikům lepší plánování měla by podporovat investice do čistších a inovativních technologií. Úspěch nebo neúspěch eh, systému ETS eh, ovlivní úroveň emisí v eh, Evropě a také klimatické změny. Potřebujeme efektivní systém, který bude napomáhat snižování emisí a zároveň musíme zajistit to, aby naše podniky byly i nadále konkurenceschopné. Děkuji. Děkuji paní předsedající. ETS samozřejmě nástroj politiky a není dokonalý ale je to klíčový politický nástroj, který máme v EU. Zajímavé je, že ti, kdo dnes kritizují tento systém, tak neudělali nic jiného, jenom ho kritizují, s ničím konkrétním nepřišli jak snižovat eh, skleníkové emise. Na tomto základě můžeme jen dojít k závěru, že jim nezáleží na snižování uhlíkových emisí, skleníkových emisí. A někteří se domnívají, že dokonce s těmito plyny žádné problémy nejsou. A je opravdu škoda, že se vůbec o tomto ještě takto e, diskutuje protože k tomu jsou zásadní vědecké poznatky. Jenom bych se chtěla zmínit o jednom tématu, a to je únik uhlíku. Musíme brát v úvahu konkurenceschopnost průmyslu. Ta není nekompatibilní v cíli klimatických změn a je e, velice nepříjemné poslouchat den za dnem tyto argumenty chceme konvertovat do nízkoulikových eh, technologií náš průmysl. A pan Timmermans včera řekl, že budoucnost průmyslu je v chytrých a nízkoulikových technologiích, ale proto je zapotřebí investovat, současně být ziskový, současně mít prostředky na to, abychom to mohli provést. Děkuji. Paní Ernst, jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Sklenice je poloprázdná nebo plnoplná. To záleží, jak se na to kdo dívá. Já si myslím, že mimořádně důležité říci ano, je poloplná a je dobré, že se má něco stát a že se něco musí stát a my jsme rádi, že stát začíná dříve, než to komise navrhla a sice mm, o dva roky dříve. Dobré je, že chceme vytvořit flexibilní mechanismus a to už je pokrok. Stejně tak, jako že eh, přebytkové certifikáty se dostanou do rezervy tržní stability. To je dobré. Ale problém je, co se stane s rizikovým přebytkem v té rezervě eh, proč se nepočítá s automatickým mazáním. To bychom si my přáli už od počátku. Eh, musíme o tom tedy hovořit v nejbližší době, protože je důležité, aby došlo k, nástup, k navýšení ceny, aby mohlo dojít ke kýženému efektu a aby se z ETS stalo to, co si slibujeme ve spojitosti splnění cílů v boji proti klimatickým změnám. Děkuji. Helmer, Děkuji, pan Helmer, jedna minuta. Paní předsedající, my v Evropě čelíme krizi konkurenceschopnosti. Tato krize je způsobována vysokými cenami energií. Vidíme, že továrny zavírají, ztrátějí se pracovní místa, snižují investice, investice se odsouvají jinam z Evropy. A přesto, paní předsedající, dnes v Evropském parlamentu diskutujeme o politice, která je stanovena vysloveně k tomu, aby energie byla ještě dražší. Dnes bychom měli diskutovat o tom, jak snížit cenu energii, ale zdá se, že máme ekonomicky sebevražedné úmysly. Jak už bylo řečeno, jakýkoliv tržní mechanismus, který takto bývá nazýván, který začíná předem stanovenou cenou, a vyžaduje konstantní regulační zásahy, aby se dosalo cíle. To není tržní mechanismus v žádném případě. To je extrémně byrokratický a drahý způsob zdaňování emisí. A pokud budeme mít rozumné e, uhlíkové daně, anebo ať nemáme žádné. Pan Bej, jedna minuta. Drazí kolegové, paní předsedkyně, mikrofon. Mikrofon. Zkontrolujte, prosím, mikrofon. Paní předsedkyně, drazí kolegové, všem je jasné, že ETS nefunguje, ale místo toho, aby se spochybňoval, tak technokrati, včetně pana Šulce, před, uh, eh, upřednostňují vytvoření rezervy tržního stabilitu. To znamená, že se uh, neupřednostňuje regulace trhu a to vedlo k tomuto strašnému neúspěchu, ale pro průmysl toto bude znamenat zavedení nové nepřímé daně a tudíž budou znevýhodněny ve světové konkurenci v hospodářské soutěži, protože tady eh, bude dána příležitost pro spekulanty, aby si udělali ze znečištění komoditu pro obchodování na trhu. Eh, nemůžeme se tedy divit, že tady podvodníci eh, budou mm, konat stejně tak, jako už to bylo v případě Aviben, Ezry a Cyrila Astruka Náš výbor a Front National přispěl ke neúspěchu zprávy Tajaného. Můžete počítat s tím, že ENL bude proti Beletově zprávě. Thank you, Chair. O e, redukci emisí mluvíme od vělu. Ohledně snižování emisí bych chtěl říci, že o nich diskutujeme velice dlouho. Systém ETS dosáhl určitého úspěchu při snižování emisí, ale také víme, jaká je cena povolené. Víme, že padla cena povolenek. Proč? Kvůli ekonomické krizi. Potřebujeme prostě méně povolenek. Já jsem býval proti zavedení rezervy tržní stability. A to proto, že pokřivuje právní e, jistotu. Víme, že tato rezerva je plánována na rok 2021, což bylo dohodnuto e, na Evropské radě o klimatu v minulém roce. V roce 2021 rezerva tržní stability má začít fungovat podle tohoto plánu. Také došlo k rozhodnutí, že ty odložené povolenky budou eh, postaveny do této rezervy, což opět způsobuje právní nejistotu, protože mm, je pravda, že mnohým lidem dělá starosti únik uhlíku a eh, odchod průmyslu eh, z Evropy. Nevíme, co se stane v Paříži, doufáme, že dojde ke globální dohodě. Neměli bychom pořád měnit systém. Slovo má paní Garcia Pérez, ale nevidím ji, takže přejdu dalšímu řečníkovi na minutu. To je pan Tošenovský. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři,

diskuse a závěrečné hlasování ve výboru itre o této zprávě ukazuje na nezbytnost daleko hlubších změn celého systému eh, řešení regulace emisí. děkuji paní předsedkyně. Děkuji. Pane eh, komisaři, vážení kolegové, paní předsedající, Evropská unie jako obchodní blok v současné době je v globální konkurenci mimo jiné se Spojenými státy. A hlavním předpokladem americké politiky je stahovat ceny dolů. Zatímco náš energetický cíl je mít co možná nejnižší emise CO2. Bohužel snižováním emisí zvyšujeme cenu. Zvyšujeme cenu energetických zdrojů, což působí poněkud potíže našemu průmyslu máli být konkurenceschopný se spojenými státy, protože tam mají nižší ceny energií. A to nám ukazuje věda, že pro, lidsko, pro lidstvo je důležité mít nižší emise, abychom mohli bojovat proti klimatickým změnám, ale pro nás jako politiky je důležité to, že jsme zodpovědní za konkurenceschopnost průmyslu. A tím, že budeme snižovat emise, nebudeme snižovat také cenu za energii, ale naopak je budeme zvyšovat, až průmysl nebude schopen konkurovat. Takže potřebujeme určité výjimky pro průmysl. A to proto, abychom nepřestali exportovat eh, produkty a ne, to je jeden z našich cílů. Děkuji. Minota pán Paulucci. Děkuji, paní předsedající. Dlouhá ekonomická krize oslabila systém ETS a uvedla jej do krize. Cena povolenek CO2 eh, je příliš nízká a tato nízká cena nepozbuzuje k inovaci a ke konverzi na ekoudržitelné jako technologie. A právě proto tato rezerva tržní stability vzniká tak, aby byla určitá jistota pro podniky a 50 milionů povolenek má být takto odloženo, aby se podporovaly eh, nové technologie nízkouhlíkové. To je správná cesta, která nestaví proti sobě životní prostředí eh, s produktivní budoucností našich národů a Evropy. Ale ta rezerva tržní stability je nezbytná. To je pravda, ale nestačí. My také potřebujeme i hned reformu ETS. Vzali jsme na vědomí, pane komisaře, vaše závazky dosavadní. Ale my potřebujeme reformu ETS ještě před pařížskou konferencí. Děkuji vám. Chtěl bych předat slovo panu Pane předsedo, děkuji zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za zprávu, kterou odvedli na na, za práci, kterou odvedli na této zprávě. Je to velmi důležité téma. Je jasné, že jsou tu eh, velké velké rozdíly mezi stavem průmyslu v jednotlivých eh, členských státech. V mé zemi, tedy v Rumunsku, hraje infrastruktura velmi důležitou roli. To znamená, že eh, vysoká cena CO2 bude pro nás mít nebo bude na nás mít velký dopad. Nicméně eh, si myslím, že bychom měli uvažovat i o určitém systému očkodnění pro eh, ty průmyslové podniky, které tím budou nejvíce trpět. Obracím se tedy na komisi a ptám se, jestli by bylo možné uvažovat i o takovéto věci formou ETS. Ten eh, mechanismus ETS jako takový je velmi důležitý v rámci klimatické politiky EU. Děkuji vám. Mulțumim și Um... Tečem akuma la procedura... Děkuji. A teď se dostáváme k procesu Catch the Pět kolegů dostane slovo. Nejprve Sean Kelly. Máte slovo na minutu. Eh, eh, Já si myslím, že toto je velice důležitý návrh. A nepochybně kolega Ivo Pelet vykonal vynikající práci přišel s velice rozumnými řešeními, která velice pomohou panu komisaři Kanětemu eh, k jeho zprávě 15. července. Máme dva cíle. Za prvé, snižovat emise v EU o 40 do roku 2030 a druhým cílem je mít průmysl, eh, který eh, bude zastávat 30 HDP. To není úplně nekompatibilní je zapotřebí eh, postupovat rozumně rozvojem technologií a vidíme, že tu je například tento návrh ohledně ETS, aby se začalo už v roce 2019, abychom eh, postupovali rozumně dál. Já jsem zpravodajem ve výboru ITRE ohledně eh, konference v Paříži a jsem přesvědčen, že to dokument tomu pomůže. Děkuji vám mnohokrát. Žil Pachňo má slovo. Pane předsedající pane komisaře, drazí kolegové, jako zpravodaj ke twenty 21 chci poděkovat panu komisaři Kanětemu. Chci vám poblahopřát za vytvoření této rezervy tržní stability pro emisní povolenky, která umožní Eh, absorbování přebytku a to umožní zvýšení důvěry v tento instrument. V roce 2015 se bude diskutovat v Paříži a my tady prokazujeme reformu systému ETS a Zároveň chceme dosáhnout cíle snižování skleníkových emisí jak v Evropě, tak v mezinárodním měřížku. A tento nástroj, pane komisaři, nám umožní zvýšit naši mezinárodní věrohodnost v boji proti klimatickým změnám a to se jistě projeví i na COP21 v příštím měsíci. Děkuji a pan Marias na minutu. Děkuji, pane předsedo. Legislativní iniciativa pro reformu ETS navrhuje Je potřeba systém ETS reformovat, nicméně eh, musíme si uvědomit, že nerovnovážný stav vytvořil dva 2 miliardy neumístěných povolenek, to znamená, že musíme systém reformovat, tak aby se nám podařilo snížit emise CO2. Vytvoření takovéto rezervy tržní stability eh, ovšem nebude stačit, pokud nebudeme eh, podněcovat dostatečné investice do alternativních zdrojů energie, pokud tady nebudeme do těch eh, obnovitelných alternativních zdrojů energie investovat. Potřebujeme tedy eh, takovouto změnu, tak abychom celý systém vylepšili. Děkuji. Pane Jakovčič, prosím. Předsedávající. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Já bych chtěl vřele přivítat tento návrh komise, protože ji považuji za, za krok vpřed správným směrem. Slyš ohledně stabilizace trhu. Je tu určitý principiální eh, rozpor ohledně růstu ekonomiky a snižování emisí, ale tento rozpor je rozporem jen na první pohled. Prostřednictvím inovace, výzkumu a vývoje lze eh, tohoto eh, dosáhnout určitým způsobem. Ale chtěl bych upozornit komisi na to, že se musíme podívat na to, co budeme dělat s těmi eh, investicemi, které se právě teď chystají a které budou karbonizovat náš průmysl ještě. Máme nějakou odpověď? A měli bychom uvažovat o zvláštní politice ohledně Polska, protože ti jsou možná v nejhorší situaci ohledně eh, průmyslu využívajícího uhlí. Děkuji. Jako další pan Ferreira. Jedna minuta. Děkuji vám, eh, pane předsedající, pane komisaři. Je tu mm, několik dotazů, na které tento systém bohužel nemůže odpovědět. Jaké jsou strukturální změny? k nímž došlo prostřednictvím takovéhoto tržního nástroje. Žádné. Tento nástroj nevedl k žádnému výsledku. Je nulový. Obchodování s uhlíkovými emisemi, jak jsme viděli, je perverzní, protože to přineslo velké zisky těm, kdo toho byli schopni využít. Došlo k mnoha podvodům za miliony a miliony eur. A řešení eh, nepochybně není Eh, měnit věci tak, aby všechno pokračovalo dál stejně. Jde spíš o to, aby se změnilo celé nastavení systému normativním způsobem, efektivním způsobem, abychom je na paměti, sociálně ekologické eh, principy. Děkuji. Nyní pan komisař Arias Kaněte. Mr. President, Pane předsedo, vážení poslanci, velmi vám děkuji za naši dnešní rozpravu. Je vidět, že jsme dosáhli vyváženého kompromisu a nyní se musíme eh, podívat směrem vpřed. Dovolte mi, abych zmíšil, uh, zmínil širší kontext tuto chvíli tedy musíme soustředit naši snahu tak, abychom eh, doplnili architekturu po systému ETS roku 2020. Eh, týká se to tedy cílů, které jsme si stanovili na rok 2030. Pokud jich chceme stano- dosáhnout, tak potřebujeme tuto rezervu tržní stability. Komise je přesvědčena, že tedy předloží legislativní návrh eh, 15. července, tedy příští návrh. Tento návrh bude důležitou součástí naší práce, pokud jde o vytvoření eh, velmi stabilní odolné energetické unie. Je to tedy klíčová politická priorita Junkrovy komise. Bude se eh, soustředit na ty aspekty, pro které se rozhodli eh, i evropští představitelé v říjnu roku 2014 budeme eh, chránit sektory, odvětví, která by mohla být eh, ohrožena únikem uhlíku. Eh, eventuální volná alokace povolenek v, členském, v stejném členském státě bude pokračovat, zlepší se transparentnost. Kromě toho budeme i nadále podporovat nízkouhlíkové technologie. A dále ještě rozšíříme oblast působnosti tohoto programu vzhledem eh, k ke škále otázek, které tu zazněly, očekávám velmi živou, konstruktivní legislativní debatu. Doufám, že se nám podaří navázat na pozitivní spolupráci, díky eh, níž jsme tedy dospěli k návrhu rezervy tržní stability. Jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří vytvořit dobrý výsledek, který bude ku prospěchu klimatu, podniků i evropských občanů. Děkuji. Děkuji vám také a nyní dávám slovo ještě jednou panu zpravodaji Ivo Beletovi. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Domnívám se, že můžeme říci, že návrh, o kterém se bude zítra hlasovat, není dokonalý, něco takového nemůže ani existovat neboť dobré se často vyžene tím ještě lepším. Samozřejmě by bylo bývalo možno eh, stanovit ještě efektivnější body, ale každopádně si tato zpráva zaslouží podporu Evropského parlamentu, protože je to důležité rozhodnutí pro ochranu klimatu. Ti, kteří tady kritizují No to je pěkné, ale v tom případě bych rád slyšel alternativní návrhy a těch jsem se nedočkal a proto si myslím, že je velmi levné tady pouze kritizovat bez předkládání návrhu. To znamená, že ještě jednou říkám, měli bychom hlasovat pro tuto zprávu. Velice často se nezohledňují nové iniciativy této zprávy, zejména pro země s nízkým BNE, to znamená, země, kde hrají ještě velkou roli uhelné elektrárny. A pan komisař již upozornil na výjimku v oblasti energetické a v oblasti fondů protože země mohou používat prostředky z fondů. 15. července eh, bude oznámena reforma ETS. Práce ještě není vyřízená. Kolegyně a kolegové, musíme se rozhodnout neregovat defenzivně, ale perspektivně a ctižádostivě ale také selektivně s odpovídající podporou průmyslových odvětví která jsou ohrožena delokalizací. A měli bychom eh, tyto podniky podpořit, eh, pakliže nechceme, aby náklady za elektřinu nemusel nést konečný zákazník. Je třeba vytvořit pracovní příležitosti v Evropě. Není to v rozporu. Děkuji mnohokrát. Ah, ukončuji tímto rozpravu. Hlasování se koná zítra a nyní eh, přejdeme k dalšímu bodu našeho programu a to je zpráva pana Fernandeše, rozpočet na rok 2016, mandát pro tří